informovat, že pan Juan Fernando López Aguilar opustil socialistickou skupinu, skupinu socialistů a demokratů a stal se nezařazeným poslancem a to od 15. dubna. To bude tedy, eh, to, je, to má platnost. A nyní eh, mi dovolte